protože pan Tusk říká, že pan Tusk provádí volební kampaň. To není pravda. Pan Tusk připravuje summit pro východní partnerství, který se bude konat zítra v Rize. Dámy a pánové, Ano, vážené kolegyně a kolegové, možná bych to měl vyjasnit, nebo bys, pane Jurku, už radu bude zastupovat eh, stávající předsednictví. To znamená, přítomnost paní ministrině dnes ráno je zcela normální postup. K vaší lepší orientaci, pan Tusk je předseda Evropské rady to je vlastně jiná rada než eh, rada Evropské unie. To už vlastně musíme si také takto uvědomit. Rada Evropské unie vlastně po, eh, připravuje tedy samity a na, tam vlastně se bude účastnit pan Tusk. My se ale všichni musíme vyjasnit, že vlastně eh, tady to nemá nic co dočinění s prezidentským kampaní v Polsku. To je potřeba jasně říci. Nyní se dostáváme k volbě místo prezidenta. Podle článku 15, 17 a 20 našeho jednacího řádu mám, jsem dostal následující kandidatury. Jednak je to kandidatura pana Fabia Másima Castalda, který byl navržen, a potom paní Anely eh, Dále tedy paní Anely Jetenmeky byla navržena s jejím se svým souhlasem kandidát a kandidátkami sdělili, že tedy souhlasí a volba se bude konat tajným elektronickým hlasováním. Abychom se seznámili s hlasovacím systémem, tak si nejprve provedeme zkušební hlasování. Po zahájení hlasování se na obrazovce ukáže, o čem hlasujeme. Je to volba místopředsedy, potom tam bude seznam kandidátů, objeví se tam tedy jména. Takže prosím označte jméno kandidáta nebo kandidátky podle vaší volby. Tam najdete vlastně, potvrdíte v modrých tedy na těch kartidách, tak aby vlastně ta volba byla úspěšná. Můžete tím posunovat nahoru a dolů. Když tedy te, toho kandidáta nebo kandidátku označíte s tím kurzorem, tak stisknete tlačítko plus. Tedy. Když, a už jste když se chcete zdržet hlasování, protože tak stisknete tlačítko pro zdržení se, to je to prostřední tlačítko a tam se potom objeví modré světýlko, ale vlastně budete se účastnit hlasování s tím, že se zdržíte, takže to je také možnost. A potom je samozřejmě také možné, že se nechcete účastnit hlasování, o čem se samozřejmě můžete také rozhodnout, jak chcete. Takže k velkému překvapení jsme vám navrhli Monserrat Caballé a Julia Migenes Johnson, která je proti kandidátka u toho zkušebního hlasování. Takže nyní začneme testovacím, tím zkušebním hlasováním, takže prosím, jména se nám zde objeví. Takže vidíte tady election test, volební test tedy, takže buď paní Monserrat Cavalier tedy, anebo paní Migenes Johnson. Můžete tedy kurzorem se pohybovat buď dolů nebo nahoru. A ti z vás, kteří preferují, nebo toho, kterého preferujete, tak stisknete tlačítko plus a to jméno se objeví červeně nebo oranžově tedy. Takže testovací hlasování je nyní zahájeno. Hlasovali, vši, účastnili se všichni zkušebního hlasování. Ještě se zeptám po druhé, účastnili jste se všichni zkušebního hlasování? Ano, takže tímto ukončuji naše zkušební hlasování. Paní Kabalie vyhrála s velkým předstihem, 309 hlasů získala. Paní, pan, pane Lukovi, chcete také kandidovat? Ano, ano, prosím. Já nechci kandidovat, ale chtěl bych poprosit, aby se oba kandidáti krátce představili, protože toho druhého kandidáta vůbec neznám. To vlastně není podle jednacího řádu předpokládáno, protože by to mělo být bez rozpravy.